října 2012. Prosím, můžete to potvrdit, eh, tento mandát. Máte nějaké námitky, nemáte, dobře, je to potvrzeno, takže začneme hlasovat a začneme s právou panem Cvěvky eh, o zjednodušeném postupu k trestním pravomocem, schodním pravomocem a uznáním eh, výkonu a rozhodnutí v civilní a tedy v občanské a komerční oblasti zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A zpráva Malder k používání a uvádění prekurzorů výbušně na trh a jejich používání. Tady také zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Zpráva Rod Berend o zvláštní dočasném opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie. Chce se někdo vyjádřit? Pan Landsberg? GIS? Já stále ještě nemám svou kartu. Ano, bereme to na vědomí a začínáme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. A teď se dostáváme ke zprávě paní Rozbach o přistoupení Evropské unie k protokolu o ochraně středozemního moře. Eh, hlasujeme rukou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Eh, zpráva Christensen. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a vládou eh, Dánska jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Tím se dostáváme ke zprávě Kaziny o volebním eh, právu a právu být volen eh, ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie a tak dále. Zahajuji hlasování. jmenovité hlasování, tedy končím hlasování. A je to schváleno. E, zpráva Colin Langen o provádění směrnice o spotřebitelském úvěru. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Eh, zpráva Jaslověcka o paktu o sociálních investicích. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? Zpráva Bové o propagační a informačním opatření na podporu zemědělských produktů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A je to schváleno. Zpráva Galo, provádění směrnice o právu na opětný prodej. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, zpráva Guerrero Salom, změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v rámci legislativních postupů. Zpravodaj chce slovo, takže tímto mu ho uděluji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem stínovým zpravodajům a koordinátorům výboru AFKO, kteří mě velice trpělivě podporovali během tohoto velmi obtížného procesu přijetí reformy. Ale důvod, proč se hlásím o slovo, je, že tato změna podle běžného systému přijde v platnost 10. prosince, to znamená během prvního dne příštího plenárního období. A to platí pro legislativní postupy, kde výbor v tu dobu nemá ještě žádný vyjednávací mandát a vlastně není sestaven ani vyjednávací tým. Děkuji, dobře, bereme to na vědomí. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? A je to schváleno. A tím se dostáváme ke zprávě Paní předsedkyně se omlouvá. Byla jsem trochu příliš rychlá a teď tady budeme řešit pozměňovací návrhy 1, 4 a 6. K tomu potřebujeme kvalifikovanou většinu. 1, 4, 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, takže schváleno. Pozměňovací návrh 3, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se a je to schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, padá, takže se dostáváme k balíčku 11 a 14 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A je to zamítnuto. A teď je 5 a 18 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se a je to schváleno. A teď 18. Kdo je pro? Proti? zdržel se a je to zamítnuto. 12 a 15, kdo je pro, proti, zdržel se, je to zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 a, 5 a 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdržel se a je to zamítnuto. 8 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, pardon, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. 9 ve dvou částech, část 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno 16, 16 padá, takže 10, kdo je pro, proti, tady trochu eh, je to nejasné, takže budeme hlasovat elektronicky o desítce, zahajuji hlasování, potřebujeme kvalifikovanou většinu. Le vote... Eh, Končím hlasování. zamítnuto. Potřebovali jsme mnohem více hlasů, takže 16. E, nominální hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu. Zde stačí jednoduchá většina. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Nyní přejdeme k následující zprávě eh, pana Ilčeva, změna článku 181 jednacího řádu a článku 182. Je to většina kvalifikovaná, které je nezbytné, takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno návrh o usnesení. Jednoduchá většina, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. A nyní zpráva pana Wim van de Kampa. Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Tento text 138, kde pro, proti, drželi se, přijato blok 1 až 47, to odpadá. A e, ke změněný návrh, kde pro? Proti. Přijato. Legislativní usnesení, e, prosím nominálně, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní zpráva Panzery, schvalování zemědělských a lesnických vozidel. Hlasujeme o bloku 1, 320. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Blok 2 odpadá. A nyní změněný návrh. A kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Legislativní návrh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o zprávě pana Terho platby prováděné kartou přes internet a pomocí mobilního telefonu. Odstavec 41 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo pro? Proti? Není to zcela jasné, prosím, hlasujme jmenovitě o této druhé části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní Odstavec 43, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. 43. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Toto si ověříme. Zahajuji hlasování o této druhé části eh, odstavce 43. Končím hlasování. Přijato. Celkové usnesení. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní zpráva pana El Kadroji, stínové bankovnictví. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. A nyní zpráva paní Kosta. Ochrana dětí v digitálním prostředí. Začneme odstavcem 8. První část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Paní Kosta, prosím. Chcete se vyjádřit? Jenom jednu minutku vás chci zdržit a chci připomenout, že dnes je tomu 23 eh, let, kdy byla přijata umluva na ochranu dětí eh, OSN. Jde o ochranu eh, dětí a mládeže. Děkuji novým zpravodajům ve výboru LIBE a také dalším poslancům za spolupráci. Dnes zde vysíláme důležitý signál ze strany všech, kteří se účastnili. Takže nyní druhá část, odstavec 9, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Odstavec 24, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato 34. Pro? To ověříme. Ověříme tedy 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže ještě jednou, prosím, ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte paže správně, ať je to dobře vidět. 43, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato 44. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato 46. Pro? Proti? Drželi se přijato 67. Pro? Proti? Drželi se přijato. A nyní úvodní ustanovení A, tři části. Kdo je pro první část? Proti? Druhou část drželi se přijato, druhá část pro, proti, drželi se přijato, třetí část pro, proti, drželi se přijato. Úvodní ustanovení D pro, proti, drželi se přijato. K ve dvou částech a první část pro, proti. Jsme u první části, ano, kde pro první část? Proti Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijato. L ve dvou částech. Je, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Je, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. N. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Q. Pro? Proti? zdrželi se přijato. K pro, proti, zdrželi se přijato. A celkové usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Blahopřeji zpravodajům. A nyní zpráva pana Beckera, iniciativa pro sociální podnikání. Začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. A nyní CVC 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 31 pro? Proti? Zdrželi se přijato. A celkové usnesení pro? Proti? Drželi se přijato. Blahopřeji zpravodajům. A nyní eh, přerušíme hlasování a zahájíme slavnostní zasedání a eh, přijetí eh, prezidenta Haiti. Slyším určité námitky. Jsou-li námitky tak velké, tak budeme pokračovat. To byl pouze pokus. Takže zpráva paní Tyson. Takže rychle. Zpráva paní Tysen, pozměňovací návrh 1, jmenovité hlasování, kdo je pro? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 ve dvou částech a první část eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Eh, prosím, zvedejte paže. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 ve dvou částech. A první část a jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 ve dvou částech, nejdříve jmenovitě, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 a jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Doporučení v příloze. Hlasujme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 12. Jmenovité hlasování, zahujeme hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozmaňte návrh 13, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení E ve dvou částech. První část je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část nominálně zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení CN, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. CP. Jmenovité hlasování. Takže CP, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní e, celé usnesení hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodajce. A nyní poslední zpráva. Prosím, rychle. Zpráva pana Neusera. Hlasujeme o celém návrhu, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Oui, madame, madame. Euh. Ano, prosím, paní Strifler. Já lituji trochu, že pořad jednání byl změněn. Dnes na slavnostním zasedání přijmeme prezidenta Haiti a chtěla bych je připomenout, že Evropa je hlavním donátorem eh, této pomoci a je jistě vhodné eh, prezidenta Haiti přijímat za eh, slušnějších podmínek ano, pan prezident Haiti právě přichází a já vás vyzývám k tomu, abyste jej přivítali.